Dobrý den, budeme pokračovat v naší schůzi. Nejprve bych chtěl eh, říci sdělení předsedy a potom eh, poreferovat o jmenování zpravodajů, což je výsledek včerejší schůzky koordinátorů. Nejprve nominace zpravodajů u hlavních zpráv návrh směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva, to bude pro EPP. Návrh nařízení o zrušení nařízení 1992 o společných pravidlech pro společné zeměčné, zem, železniční poniky, to půjde pro do GUE. Návrh nařízení pro agenturu pro železnice a zrušení nařízení 881, to půjde ECR. Návrh nařízení, pozměňující nařízení 1370 o otevření trhu s tuzemskou dopravou, to půjde EPP. Návrh směrnice měnící 2012 zřizující jednotný železniční prostor a otevření trhu pro domácí osobní přepravu na železnici a zprávu železniční infrastruktury. To dostane SAD. Návrh směrnice o interoperabilitě železničních systémů v Evropské unii dostane ALDE. Návrh směrnice o bezpečnosti na železnicích dostanou zelení. A potom na legislativní zprávy. Návrh rozhodnutí radě umožňující členským státům přistoupit k dohodě z Kapského města z roku 2012. týkající se bezpečnosti rybářských plavidel. To dostane Alde. A potom pracovní dokument komise o vyhodnocení dopadu směrnice 90, 99, 62. Naše rozhodnutí bylo nic tím protože to je čistě jenom pracovní dokument komise. Stanoviska sdělení komise. O akčním plánu pro podnikání do roku 2020. Žádné rozhodnutí. Dále dokument o sdíleních ekologických systémech. Také žádná opatření. CAS 2020, akční plán pro konkurenceschopnost a udržitelný automobilový průmysl v Evropě skupina ECR vypracuje stanovisko a priority pro sekci 3 komise v rozpočtu na rok 2014 pravodaje dostanou zelení podle běžného rotačního systému. Koordinátoři nechtějí podnikat žádná opatření o sdělení komise o čisté energii, u železničního balíčku, a u sdělení, které souvisejí se zbytkem železničního balíčku. Potom mini slyšení o kabotáži. Všeli jsme rozhodnutí uspořádat slyšení se zainteresovanými stranami. Ještě před předložením návrhu komise to by bylo zkombinováno s prezentacemi dvou studií k této otázce Oh kabotáže a také o sociálních a pracovních podmínkách v pozemní dopravě. Dále komitologie, koordinátoři vzali na vědomí dva oběžníky nedávné doby a bylo rozhodnuto u bodu různé zrušit schůzi 7. března a body na programu, které jsou jenom dva, se přesunou na 18. a 19. března, takže 7. 3. opakuji, nebude zasedat výbor pro dopravu a ty body, které tam měly být probrány, se proberou 18. a 19. Pozemní odbavení napíšeme předsedovi, aby vyjasnil prostor pro předkládání pozměňovacích návrhů na plenární zasedání s tím, že by to nemělo být umožněno. Tolik tedy zpráva se zasedání koordinátoru a sdělení předsedy. Jsou všichni spokojeni, souhlasí všichni. Děkuji vám. I shall now move on to the next item on the... agenda. A nyní přejdeme k dalšímu bodu na našem programu, což je bod číslo 8. Souvisí to s obchodováním s polenkami na emise skleníkových plynů. Straight through. Thank you. You're welcome ça Ah oui, oui. Madame Verac, she has already asked about the amendment. Let's do a check to see if the system is correct. Can we check whether the system's working? The Ověříme hlasovací, um, ověříme hlasovací systém. Uděláme zkušební hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. S potěšením konstatuji, že EPP tady nemají nikoho navíc. To je výborná zpráva. Takže pokud jsou všichni připraveni, Tak, přistoupíme eh, k hlasování. Já vím, že paní Deverak má ústní pozměňovací návrh, který bude chtít předložit později. budeme započítávat eh, pana Kocha do hlasování i bez hlasovací karty. Teď pozměňovací návrh číslo 6. Paní Wills, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 23 od pana Kocha, pana Gálera, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 21, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 22, kde pro? Proti, Ověříme to elektronicky, takže pozměňovací nám číslo 22 můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Pan Koch je pro, takže ho započítáme. Přijato. Článek 2,1. 1, odstavce 24, dohromady, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Paní Devera má ústní pozměňovací návrh, takže prosím, máte slovo. Monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem proti ústním pozměňovacímu návrhu. Nechcete si ho nejdříve vyslechnout? It's only, uh, that's no ex- to není žádná omluva, Michaela. Kristin, můžete to přednést, ale je zde námitka proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Chcete ho přesto přečíst? Tak ho přečtěte a potom se zaznamenáme tu námitku. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem říkala včera odpoledne, chtěla jsem předložit ústní pozměňovací návrh k tomu bodu, o kterém jsme hovořili včera odpoledne, protože mně nepřipadá přijatelné, abychom poškodili ty, kteří dodrželi legislativu. My eh, měníme pravidla, ale proč by oni měli nést náklady? A potom mám 15 a 25, to jsou pozměňovací návrhy, které mají umožnit těm podnikům, které už si získali nebo koupili mezinárodní kredity a doufali, že je všechny využijí letos, v tomto roce. Já jsem slyšela, že někteří kolegové říkají, že Evropská unie musí vystupovat tvrdě proti třetím zemím, ale já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom byli tvrdí až do konce roku 2013 a pokud nebude dosaženo žádné dohody o zdanění extrakomunitárních letů, tak bychom měli umožnit našim společnostem využít ty kredity, než se změní v čistou ztrátu. A kdyby tento kompromisní pozměňovací návrh byl přijat, tak já bych stáhla ty dva pozměňovací návrhy, které jsem předložila. Děkuji. Děkuji. Pořád ještě máte svou námitku. Ano, takže je zde námitka, takže nemůžu předložit ústní pozměňovací návrh eh, k tomu původnímu pozměňovacímu návrhu 25 a 15. Takže budeme o ně hlasovat zároveň. 25 a 15, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Můžeme to ověřit, tyto dva pozměňovací návrhy společně, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování, pan Koch je pro a je to přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 13, paní Lichtenberger, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Jedna oddělené hlasování. První část to je celý text bez slova only, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď druhá část se slovem only. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 9, kdo je pro, kdo je proti,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 Hlasovali všichni. Pan Koch je plus. Takže končím hlasování. 34 pro, 1 proti, 6 se zdrželo. Zpráva je přijata. Blahopřeji, pane Groši. So, next item on the... Další bod na pořadu jednání jsou způsoby, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020. A je to návrh stanoviska. pana Robiala. Je tady? Promiňte. Paní Robial. Děkuji. Já se jmenuji Gardia Sabel, to je moje příjmení. Rubial je mé druhé příjmení. Jak víte, pane předsedo, my máme ve Španělsku příjmení po všech svých předcích. Nevadí mě, když mě říkáte Rubial, prostě se tak jen nemenuje. Ale Rubial se určitě vyslovuje snadněji než Gardia Sabal. Ale jak říkám, je to moje druhé příjmení. Předkládáme stanovisko k návrhu nařízení, ve kterém budeme definovat na normy pro snižování emisí CO2, abychom dosáhli toho cíle 95 gramů CO2. Samozřejmě nejdříve tedy potvrzujeme tento cíl, jak říká komise, to už byla předběžná dohoda, a ve světle všech eh, čísel a všech údajů, které máme na stole, si myslíme, že je to ambiciozní cíl, ale cíl, který je možný, ty emise 95 gramů CO2 do roku 2020. Já jsem předložila 20 pozměňovacích návrhů k tomuto nařízení. Myslím, že by bylo možné rozdělit je do čtyř bloků. První je tedy cíl. Po roce 2020 byla vedena velká rozprava o tom, zda do tohoto nařízení musíme zahrnout nějaký cíl po roce 2020 nebo ne. Existují argumenty proti, já si myslím, že všechny mají určitě svůj díl pravdy, protože je pravda, že v současné době nemáme dostatek informací a nevíme, jakým způsobem se bude rozvíjet technologie. A kromě toho měníme normy pro kontrolu a měření těchto emisí CO2, ale připadalo mě důležité, aby tam byl ne konkrétní cíl, ale alespoň směr, jakým by se měl ubírat automobilový průmysl po roce 2020, protože když tam nebude žádný cíl v této chvíli, tak všichni víme, samozřejmě automobil se nevyrobí ze dne na den, potřebuje design, potřebuje technologii, a potřebuje určitý čas na to, od chvíle, kdy se začne přemýšlet o novém voze, než je uveden na trh, tak uplyne třeba 7-8 let. Takže potom už bude pozdě začít přemýšlet o tom, kam směřovat, pokud jde o emise po roce 2020. A když se nám nepodaří dosáhnout dohody v roce 2020, tak nebudeme mít žádný cíl na snižování emisí CO2. Takže proto nám připadalo důležité, abychom tam dali alespoň určité rozpětí, po roce 2025, aby to bylo 65 až 75 gramů třeba v tom roce 2005. Poté, co jsem si přečetla určité dokumenty, které jsme získali, tak si myslíme, že ten cíl pro rok 2025 by mohl být v tomto rozpětí 65 až 75 gramů. Druhý velký blok pozměňovacích návrhů, které předkládám, se týká tzv. superkreditů v návrhu komise se zavádějí určité prémie pro odvětví automobilového průmyslu, aby ty značky, ti výrobci, kteří budou vyrábět automobily produkující méně než 35 gramů, tak budou pobírat prémie. Bude tam určitá řada těch prémií. A já si myslím, že Musíme pomoci automobilovému průmyslu, aby nadále investoval do snižování emisí CO2 a zlepšování technologie, ale myslím si, že ten náš alternativní návrh těm superkreditům nejen pomáhá průmyslu a motivuje automobilový průmysl k těm technologickým vylepšením, ale je tam také určitá část postihu a ty postihy tady máme proto, abychom, ne abychom postihovali průmysl jako takový, ale aby Evropa a průmyslový sektor byl na úrovni toho, co se děje jinde, například v USA, protože tam mají také systém motivace, pobídek, ale také systém postihu, protože pokud v Evropě nebudeme mít podobný systém, tak nám hrozí riziko, že když v USA musí mít eh, minimum automobilů, které uh, mají menší emise než 35 gramů a mají tam ten systém postihu, tak eh, hrozí nebezpečí, že americké podniky přesunou část své výroby mimo Spojené státy a bude to ohrožovat náš automobilový průmysl v Evropě, který chceme zachovat. A druhý, nebo tedy třetí blok eh, pozměňovacích návrhů se se týká dvou různých technik, jak měřit emise CO2. Jedná se o stopu. My si myslíme, že bude logické měřit to pomocí stopy. A s těmi pozměňovacími návrhy, které předkládáme, chceme dosáhnout toho, aby koncesionáři a automobilové podniky rozhodli, zda chtějí i nadále používat eh, faktor hmotnosti nebo faktor stopy a mít do roku 2025 přechodné období, aby se mohli přizpůsobit a postupně se přesunout směrem k té stopě. A čtvrtý blok pozměňovacích návrhů se týká všech těch rozdílů mezi zaučtovanými emisemi a reálnými emisemi CO2, protože jeden z problémů, na který jsme narazili, je ten, že část toho snižování CO2 nevyplývá z vylepšení automobilu. Když si jdeme koupit automobil, přečteme si ty emise na papíře a jedná se skutečně jen o údaje na papíře. Když si tedy koupíte nový vůz, zjistíte, že spotřeba není taková, jakou jsme očekávali podle dokumentace a tím pádem ani ty emise nejsou takové, jako automobiloví výrobci deklarují. Tím pádem nedosahujeme toho cíle snižování emisí CO2 a proto je zde celá řada opatření, abychom lépe měřili nebo tedy kontrolovali, jak se měří emise CO2 a aby se také pozměnil ten nový testovací cyklus, o kterém se teď jedná. Doufám, že se na něm dohodneme v rozumném čase, abychom měli mnohem reálnější kontrolu, která bude mnohem bližší realitě. Už nebudu tedy zacházet do větších detailů, chci jen připomenout, že Příští úterý nám končí lhůta na předkládání pozměňovacích návrhů, takže si myslím, že máme čas na práci na tomto stanovisku a na základě těch předložených pozměňovacích návrhů se budu snažit najít nějaké kompromisní pozměňovací návrhy, aby tento výbor měl většinové stanovisko. Děkuji. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Mám tu jenom uh, dva stěnové zpravodaje v tuto chvíli, takže začnu. Vy budete hovořit uh, za kolegu, takže pan Groš, ano. Děkuji. Pan Florence teprve dorazí a já bych chtěl osobně několik poznámek k tomuto tématu. Samozřejmě chci poděkovat paní pravodajce za odvedenou práci. Týká se to práce tady na výboru, ale také se to týká obecné politiky v oblasti emisí CO2. Je to velmi důležité téma tedy. Nicméně vždycky musíme dbát na to, abychom eh, zajistili konkurenční podmínky eh, v, pro evropskou výrobu. To znamená jednak investice do vědy, vývoje technologií a tak dále. A za druhé, nesmíme znemožnit eh, výrobu v Evropě stanovaním nějakých nemožných kritérií a proto musíme nalézt správnou rovnováhu mezi samozřejmě těmi cíle, které máme na jedné straně a na druhé straně také Eh, možnostmi technologického vývoje. Dlouhodobé plánování a stanovování těch eh, hodnot, na to se dívám trošku skepticky, protože musíme neustále sledovat to, co se odehrává v technologické oblasti, jak se technologie vyvíjí, takže stanovat nějaké rigidně pevné cíle dlouho do budoucna podle mě není dobré, měli bychom být flexibilní a potom bych se chtěl eh, vyjádřit k tomu, co bylo tady řečeno o těch superkreditech. Superkredity om, jsou omezeny nebo omezují počet těch vozů eh, a podle mě Mm, se tím nevytváří dostatek pobídek pro další zlepšování a omezují se tím eh, možnosti vývoje v budoucnosti. Já si myslím, že ty superkredity by měly být eh, motivačnější, měly by motivovat eh, výrobce automobilů, aby se silněji angažovali při snižování emisí. To jsou moje úvodní poznámky, doufám, že kolega Florenc až dorazí, což je náš tím zpravodaj, takže ještě bude mít šanci vystoupit, aby k tomu také mohl něco říct. Děkuji vám. Děkuji, paní Meissnerová, prosím. Děkuji, nejprve chci poděkovat paní eh, zpravodajce za její práci, eh, byla velmi důkladná, to vidíme už na tom, co říkala. A je to určitě tak, že chceme postoupit o něco dále při ekologičnosti v automobilovém sektoru ale musíme dbát na to, už to tady říkal zpravodaj i můj předřečník, že evropský automobil průmysl musí nadále zůstat konkurenceschopný a proto musíme hledat eh, správnou rovnováhu. Takže se týče těch dlouhodobých cílů, tady by asi bylo smysluplné, abychom věděli, jak budeme dále postupovat. To by bylo výhodné pro všechny, ale já si myslím, že eh, to, co má komise ve svém návrhu, je dostatečně důkladné. Nevím, jestli můžeme jít ještě dál, než eh, má ve svém návrhu komise. Já nevím, jestli paní zpravodajka bude chtít něco takového navrhnout, ale já si myslím, že ten hlavní směr je už vytyčený a ten, kdo chce se s tím seznámit a ten, kdo se k tomu chce přizpůsobit, tak eh, má šanci eh, naplánovat svou činnost a svou výrobu. Já si myslím, že nemůžeme nějak stanovovat to, co se bude dít po roce 2020. To je snad příliš daleko. V, té, v tom mezidobí se stane určitě tolik věcí v oblasti technologií, možná nějaké velké překvapení a tak dále, takže eh, bych do toho nezasahoval. Ty superkredity, to je výborná věc. Hmm, nějaký pobítkový systém v zásadě může být dobrý, ale musíme se také postarat o to, aby eh, to bylo spravedlivé vůči všem výrobcům, protože nemůžeme zase eh, motivovat někoho, aby si místo malého auta koupil velké auto. A jsou tady výrobci, kteří zase se soustředí zase spíše na výboru těch velkých aut a ty nemůžeme úplně trestat, takže se musíme zamyslet nad tím, jak s tím budeme nakládat. Co se týče těch eh, parametrů ohledně užitné hodnoty, to mi přijde také rozumné, stejně tak jako požadavek větší transparentnosti. Je vždycky potřeba, abychom přizpůsobovali ty cíle snižování emisí CO2, požadavků na transparentnost. A co se týče pozměňovacích návrhů, tak eh, ty asi nějaké předložíme, ale celkově za to myslím, že ta vytyčená linie je správná a souhlasíme s ní. Mr. Zeller, I assume for me... Pan Zeller, předpokládám za paní Rostokovou. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych rád řekl pár slov za naši stínou zpravodajku Anou Rozbachovou. Za prvé chci poděkovat zpravodajce za její skvělou práci na této zprávě. Stínová zpravodajka EKR podporuje návrh napravit nesrovnalosti mezi typovým schvalováním a reálnými emisemi, což jsou poznací návrhy 9 až 15 pro nové osobní vozy a 9 až 11 pro lehké užitkové vozy jakožto velmi demokratická skupina bude EKR možná rozděleno u, u věcí, jako je návrh dvou alternativ pro stanovení cílu pro nové uh, užitkové vozy na základě uh, hmotnosti či uh, uhlíkové stopy a také u superkreditu, což je 2023, kde to stanoveno v gramech na kilometr. Uh, stěna zpravodajka nepodporuje stanovení cíle do roku 2025 již nyní, navrhuje spíše eh, vrátit se k tomu roce 2014, nebo to zrevidovat v roce 2014. Eh, tolik od Dany a budeme velmi konstruktivní v této věci. Děkuji, další kolega za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji mnohokrát eh, zpravodajce za, za to, že Eh, zahájila práce na této věci. Účastnil jsem se nedávné schůze stěnových zpravodajů, eh, kde jsme slyšeli od DGCOM, že jakékoliv oslabení eh, té normy v gramech na kilometr CO2, u CO2 tedy by podrývalo možnost dosahování našich cílů pro snížení emisí CO2. Až budeme diskutovat stanovení limitu pro CO2 do budoucna, navrhoval bych, abychom místo, místo zeslabování těchto cílů je spíše posílili. Tím bychom zlepšili naše výsledky ve snižování emisí, což je, myslím, cílem nás, nás všech. Proto si myslím, že eh, posílené cíle zvážené z hlediska nákladu a to eh, na úrovni 80 gramů na kilometr pro auta a 118 gramů na kilometr pro užitkové vozy, jsou dosažitelnými cíly a zároveň cíly přitažlivými. Domnívám se, že musíme být eh, smělí. Pohybujeme se v politice, musíme být smělí, ambiciozní při stanovování cílů eh, pro období až do roku 2020 až 2025 tak aby dané odvětví eh, mělo konkrétní vodítko. Slyšel jsem, slyšel jsem se za zástupci eh, automobilek, že je třeba tato opatření eh, posílit. Domnívám se, že by to měly být výrobci sami, a to na základě principu znečišťovatel platí. Samozřejmě automobilky jsou zdrojem tolik potřebných pracovních míst, a e, ošetřují naši potřebu e, efektivních e, vozů, ale zároveň v době, kdy dosahují mimořádných zisků, náklady na dosažení přísnějších cílů by byly nadměrnou zátěží pro ně. Pokud ovšem tohoto snížení emisí nebude dosaženo, pak tím utrpí planeta a všichni, kdo ji obývají. Ti budou trpět nejhoršími, těmi nejhoršími dopady klimatických změn. Proto se těším na spolupráci se zpravodajkou na našich poznacích návrzích a poté také na výsledné hlasování. Děkuji. Děkuji, pan Rike, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve rád chtěl poblahopřát zpravodajce za, ke kvalitě její práce. Já mám velkou radost například z toho, že ta eh, stopa eh, přímo na zemi na povrchu je zaváděna, protože to je velice dobré kritérium. Eh, a tím, že se to zavádí také progresivně, to je také velmi chytré, protože to nám umožní tady eh, přizpůsobení postupné. Myslím, že zpravodajka byla také velmi jasnozřelá, pokud jde o eh, testy pro konstruktory, které se nám dostávají nyní také do zpráv, do zpravodajství v posledních dnech. Je to problém aktuální. Eh, nebudu se vracet, pane předsedo, respektive chci se vrátit, pane předsedo, k tomu, co bylo řečeno chci pro, do roku 2025. Myslím si, že je eh, velice obtížné stanovit eh, konkrétní čísla, protože tady se bavíme o jednotlivých gramech na kilometr. Je to tedy složité. A myslím si, že určitě třeba říci, že se budeme věnovat stanovení nějaké Eh, normy nebo stanovení nějakého cíle, ale zda to budeme konkretizovat do čísel, to ještě uvidíme. A chci navrhnout eh, navrhnout eh, poznací návrhy, pokud je o sdílení této zátěže mezi konstruktory, mezi automobilkami, s tím, že by to vypadalo, s tím, že bychom se odvíjeli od údajů od roku 2006, za rok 2009 máme ještě korigovaná čísla, tak abychom se mohli opírat o přesné údaje. Takže třeba do těch kalkulací promítnout čísla novější, pokud jsou k dispozici. Nemá smysl pracovat s starými údaji. Takže na to bychom si měli dávat trošičku pozor, s jakými údaji pracujeme, se starými. Děkuji, paní Foster, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji zpravodajce. Myslím, že není třeba připomínat, že všichni chceme posunout tuto věc předu a chceme se snažit co možná největší mírou zmínit, zmírnit, eh, omezit znečištění eh, z atomblové dopravy. Myslím si, že leco z konstruktivního již bylo přijato, vykonáno. Eh, co zatím vítám, a to přišlo dokonce z výboru pro životní prostředí, myslím, to je vyloučení vynětí malých automobilek, což je, myslím, velmi důležité vynětí malých výrobců, tady to je jedna z důležitých věcí. Dále, pokud jde o tady naše zpravodajku a práci zde ve výboru pro dopravu, myslím, že bychom také souhlasili se slovy, která zde již zazněla od kolegu na adresu cíle do roku 2025. Domníváme se, že to není zcela potřebné, nutné. Jde, myslím, o aktuálně platné cílené o stanovení nových cílů do budoucna a také pozměňovací návrhy týkající se konkrétní hodnoty u uhlíkové stopy, stopy CO2. Tady máme trošičku eh, také problém s tím, že bychom toto kritérium zaváděli již nyní. Eh, domnívám se tedy, že některé poznací návrhy budeme moci snadno jednoznačně podpořit, ale u řady z nich také eh, musíme říci, že v našich regionech, v našich zemích. má to mobilky vel, velký význam a já za sebe rozhodně nebudu podporovat něco, by ohrozilo automobilový průmysl ve Spaném království. Automobilky si eh, prošly, procházejí těžkými časy, My musíme, myslím, nastavovat reálné cíle a to se já budu snažit. Děkuji. Paní Lichtenberger, prosím. Děkuji. Vždycky, když něco slyším o flexibilitě a realistických cílech, tak eh, to vzbuzuje můj zájem a to z jednoho speciálního důvodu, a sice proto, že to jsou takové eh, zástěrky za to, abychom eh, se odkládali ty věci, na kterých jsme se v minulosti dohodli, nebo abychom odložili realizaci toho, co už je dávno dané a pro co kdysi hlasovala velká většina. A další chci zdůraznit, nejde o to, aby to všechno proběhlo ve prospěch celého automobilového průmyslu, ale jenom jednoho jeho segmentu. A to je toho, který chce pokračovat tak jako dosud a který se adaptovat nechce. Automobilový průmysl jako celek to rozhodně není, protože tam jsou inovativní výrobci a potom ti, kteří chtějí o 15 kroků zpátky. A ty nemůžeme všechny házet do jednoho pytle. Pokud chceme pokračovat tak, že tady budeme odměňovat ty velké dinosaury, které mají ty známé značky, kteří eh, chtějí hrát eh, to Mikado, tedy ten, kdo první něčím pohne, tak tím eh, ten prohraje, tak to bychom rozhodně neměli podporovat. Podívejme se například na Spojené státy, kde konečně pomalu, postupně se mění eh, informovanost, mění se povědomí o tom, že eh, klimatické změny jsou tady a že potřeba něco dělat. Samozřejmě tady pořád budou lidé, kteří si chtějí koupit eh, obrovský traktor, ve kterém budou chtít stát někde v zácpě. To asi nezměníme. Ale já si myslím, že podle toho bychom neměli směrovat naši dopravní politiku. Tím bychom se řídit neměli. A v tom smyslu nevím, proč neustále bereme eh, nebo ohrožujeme postavení těch inovativních výrobců, protože pořád upozorně na ty, kteří by chtěli vrátit ten stav před rok 1990 a já si myslím, že eh, jsou to právě ti inovativní, které bychom měli odměňovat. Takže je dobře, že máme cíle do roku 2020 a myslím, že bychom měli problém s důvěryhodností, kde bychom měli jít zpátky a vrátit se k tomu, co tady bylo předtím. A byla bych ráda, kdybychom tady eh, nepoužívali ty, ta hesla jako flexibilita a realismus. Kdyby eh, jsme něco takového dělali u trestního práva, tak by to také rozhodně eh, nenapom, nenapomohlo spravedlnosti. Podívejme se například na ty eh, nákladní vozy. Tady vidíme, že eh, panují obrovské rozpory mezi reálnými hodnotami v emisích a tím, co je papírově vykazováno. Měli bychom eh, udělat několik banálních věcí, abychom tomu zamezili. Thank you, Chair. Uh, I would like to thank uh, Rapporteur. Děkuji. Já eh, bych chtěl poděkovat zpravodajce za těžkou práci a poznámky paní Lichtenberger mě inspirují k následujícímu. Vždycky, když já slyším slovo vědecká fakta, zejména, zejména ve větě, pokud nebudeme jednat teď, tak naše děti v budoucnosti už nebudou mít tuto planetu, tak s tím mám problém. Já vůbec nemám problém s tím, aby eh, automobilový průmysl byl výkonnější a úspornější a ekonomičtější a ekologičtější. Ale mohu k tomu říci pouze jedinou věc. Buďme racionální. Já to nevnímám nějak emocionálně, ale myslím, že bychom měli být racionální. Měli bychom počkat dva roky a teprve potom eh, řešit cíle po roce 2020. Teď je na to příliš brzy. A to je můj pohled na ty pozměňovací návrhy. Pan Hodson za komisi STG Climate Change. Děkuji. Děkuji také zpravodajce za návrh tohoto eh, stanoviska. Já bych se chtěl vyjádřit k těm čtyřem otázkám, které, na které poukázala paní zpravodajka. Testovací cyklus, to je první věc. Komise souhlasí s tím, že spotřebitel by má nárok na přesné informace a my spolupracujeme s tímto sektorem na zjednodušení těch eh, postupů. V roce 2014 by to mělo stát součástí evropského práva. A změny postupu by měly vést k přesnějšímu eh, k přesnějším informacím o emisích u importovaných vozů. Otázce superkreditu. Naše hodnocení reflektuje problém s tím, jak motivovat výrobce k výrobě těch eh, nízkoemisních vozů. Eh, my si uvědomujeme výhody alternativního postupu, který je navrhován s tím, že je technologicky neutrální a vybízí výrobce k tomu, aby dosahovali ambiciozních cílů. My jsme také eh, vypracovali hodnocení těch eh, různých metod, které jsou navrhovány a dopad na emise CO2 by byl menší než ty superkredity s vysokými multiplikátory. A otázka eh, uhlíkové stopy my jsme to vyhodnocovali poměrně eh, důkladně před předložením návrhu. V současnosti není úplně jasné, jaké, jaký parametr je nejlepší pro eh, posouzení, nicméně z toho hodnocení dopadu eh, vyplývá víceméně, že nejlepším by bylo mít právě tento uhlíkovou, tu uhlíkovou stopu pro snížení emisí, ale je potřeba to ještě probrat s výrobci. Eh, zavedení dvojího systému by mohlo být problematické. Několik problémů máme už s kvalitou údajů, které nám předkládají členské státy. A na závěr otázka období po roce 2020 a těch budoucích cílů. Ta škála, která je navrhována, je poměrně ambiciozní. U z těch eh, ročních eh, cílů snížení emisí je to náročnější než v předchozích letech. Naše hodnocení nicméně prokazuje, že to je možné i za současných technologií, ale vyžadovalo by si to větší míru hybridizace, ale to už stejně většina výrobců dělá. Eh, z našeho hodnocení také vyplývá, že 70 gramů na kilometr je přibližně neutrální cíl a bylo by to prospěšné pro společnost jako celek. Děkuji vám. Já vám děkuji. Nevím, jestli paní Espravodajka bude chtít zareagovat. Sí, muchas gracias. Ano, děkuji, Briane. Velmi stručně, protože, jak jste viděli, jsou zde různá stanoviska v různých frakcích zastoupených v tomto výboru. A především největší rozdíly máme u těch cílů po roce 2020. To je jeden z nejspornějších bodů. A ti, kteří vystoupili, hovořili o tom, že musíme být racionální, musíme usilovat o rovnováhu mezi emisemi CO2 a snižováním, ale také musíme mít na paměti průmysl a jakým způsobem automobilový průmysl v Evropě se s tím vyrovná. A právě proto já navrhuji toto rozpětí 75, 65 eh, až 75 gramů. Zaznělo zde, že se často bojuje o gram a tady hovoříme najednou o rozpětí desíti gramů. Právě proto, že nemáme údaje o tom, co se stane po roce 2020, takže proto zde máme toto rozpětí, tak široké rozpětí desíti gramů, abychom prostě jenom ukázali, jakou cestou myslíme, že bychom měli jít. A je pravda, že odvětví automobilového průmyslu s tím souhlasí, protože oni jsou první, kdo investuje do zlepšení výroby automobilů, aby se snížily emise CO2. Ale je také pravda, že v současné době nemáme přesné údaje a bylo by logické, že bychom tedy počkali, když ještě nemáme ty údaje, ale problém je, jak dlouho budeme čekat, protože pokud v roce 2018, jak už jsem říkala ve svém úvodním vysvětlení, nebudeme mít jisté informace a nebudeme mít cíl po roce 2020, tak průmysl nebude mít možnost tyto cíle splnit, protože potřebuje 7-8 let na vývoj eh, nových osobních automobilů a u užitkových vozů je to téměř 10 let. Takže proto jsme do tohoto stanoviska zavedli tento široký cíl, ambiciozní, ale tedy široký cíl po roce 2020, pro rok 2025. Pokud automobilový průmysl se za rok, za dva, za tři dohodne na nějakých nových eh, kritériích, na nových cílech, na novém způsobu, jak měřit CO2, tak potom toto nařízení přestane platit a objeví se nové nařízení, které vydá komise a ke kterému se parlament znovu vyjádří. Ale toto je takové obezřetnostní opatření. Kdyby nebyla žádná dohoda, tak abychom zde měli tento návrh. A když nedojde k žádné dohodě, tak abychom měli alespoň naznačenou tuto cestu, kterou chceme jít. Pokud se objeví nový návrh, pokud automobilový průmysl, komise, parlament a rada se na něčem dohodne, dohodne se na nějakých jasných cílech po roce 2025, tak toto zmizí. Toto je jen eh, taková pojistka, abychom měli něco v ruce, když k této dohodě nedojde. A jak už jsem říkala, počkám na vaše pozměňovací návrhy a začnu pracovat na kompromisech, abychom dosáhli co nejsilnější pozice tohoto výboru. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chci připomenout, že 26. února je lhuta pro poznací návrhy hlasovat se bude 26. března a výbor pro životní prostředí bude pravděpodobně hlasovat v dubnu 24. a 25. o, o, o osobních vozech a 6. 7. května o lehkých užitkových vozech, ale naše lhuta je tedy 26. února pro pozměňovací návrhy a hlasovat budeme 26. března. Děkuji mnohokrát a nyní se podíváme na další bod na pořadu jednání, který bude uzavřeným zasedáním, takže požádám nečleny výboru, aby opustili sál a budeme tu mít pana Gudu a pana Trojdeka za chviličku. Takže poprosím, abyste v rychlosti a v tichosti vyklidili sám všichni, kdo sem nepatří a my přejdeme na uzavřené zasedání.